Jeden údaj například vy v těchto dnech hodně hovoříte o roli parlamentu. Vy jste velice správně řekla, že to je klíčem demokracie, ale zde my v podstatě mm, nemáme eh, možnost, jak eh, ovlivnit, aby ty věci fungovaly. Ty budou ale fungovat, pokud všichni budou respektovat eh, vše stejně, ať je to rovnost pohlaví a vlastně to by bylo dobré mít ženu hlavu komise nyní, ale včera večer v parlamentu, když jsme viděli, co se stalo, kdy jiná žena v podstatě ministrině v, par, v Polsku, tak v podstatě nebyla zvolena kvůli nepochopitelným, nelogickým nějakým myšlenkám, představám a nebyla zvolena. No tady my tedy hovoříme o pravidlech, tak je třeba je aplikovat na všechny a nechovat se pokrytecky, protože Mm, tady mm, vy říkáte, že je třeba respektovat parlament, ale přitom nebudeme respektovat Dehontovu metodu, to je velice vážné. A mm, zde vy jste napsala eh, takový přípis mm, v posledních eh, hodinách, ale samozřejmě slova plynou, ale to, co je na papíře, to zůstane. Takže my byste eh, napsala tedy takový dopis a mm, my po vás budeme chtít, abyste něco vysvětlila, stejně jako ostatní frakce. Například vy jste řekla, nebo to, co řekla kolegyně Garcia Pérez, ona také požádala o vysvětlení tématu eh, toho mechanismu právního státu. Takže i my chceme, abyste toto vysvětlila v, potom v replice, protože tady existují odlišné názory mezi námi. Timmermans vysvět, si vymyslel nějakou tu svoji metodu, ale v podstatě my mm, eh, eh, chceme, aby vy jste tedy teď vysvětlili, jak vy vidíte ten mechanismus právního státu a nemluvě o změnách klimatu, protože je zřejmé v tomto tématu změn klimatu. Tady existují pozitivní věci, určitě, to jste zmínila velice správně, jako například Transition Fund, například eh, jak zmírnit efekty změny klimatu, potom ta banka pro udržitelné investice, potom kde o mobilizaci privátního kapitálu, ale eh, vlastně tady eh, poprvé hovoříme o cílech ale eh, nehovoří se o tom, jak je zrealizovat tyto cíle. Takže mm, my eh, jsme si stanovili sice cíl, ale je to všechno velice zmatené. Eh, dnes dopoledne, pokud jsem dobře pochopil, vy hovoříte o 50%, minulý týden o 55%, no to možná mm, není za tak velký rozdíl, ale to je spíš takové prohlášení vašich záměrů a, mm, ale opět téma sociální politiky, takže zde vy také jste hovořila o významném tématu, což je eh, naše frakce vždycky to kritizovala. Tam hovoříte velice nadšeně o minimálním mzdě, já by garantovala všem mladým práci. No ale z jakých peněz se to bude platit? A ne, mm, jak budete respektovat potom e, národní politiky členských států, potom imigrace dnes dopoledne? Vy jste dala takový příklad, krásný, pozitivní příklad. Vy jste nám vypravovala, vypravovala o tom uprchlíkovi v Německu, kterého jste přijali u sebe doma a mm, jak to krásně, zajímavě se pro něj vyvinulo. Ale ono to tak není, protože máme jiné uprchlíky, to jsou imigranti, tajní, nezákonní imigranti vlastně. A tady je třeba si to jasně říci. V minulých týdnech náš parlament eh, eh, Eh, eh, se zabýval závažnou věcí. My zde máme jednu osobu, která je tedy vyšetřována u nás, protože nerespektovala, nerespektovala eh, naše předpisy a dokonce ohrozila život našich, našich složek a zde dokonce Libe chce pozvat tuto osobu na slyšení. No, takže já chci, abyste nám jasně se k tomu postavila, protože podle těch eh, odpovědí potom my se pro, zamyslíme a promyslíme eh, na naší frakci. Děkuji. Nyní mm, paní Šedevan. Děkuji, pane předsedo, vážená paní von der Leyen. Mnoho se mluvilo o evropských občankách a občanech a já jsem v posledních dnech dostal stovky tisíce e-mailů, stejně jako asi ostatní poslanci, kteří se zabývají vaší nominací. Chci eh, využít eh, této příležitosti a budu citovat z jednoho z těchto e-mailů. Tady se píše, jako občanka očekávám, že parlament zvolí Eh, předsedou nebo předsedkyní eh, Evropské komise eh, jednoho z kandidátů a dáma pokračuje zvolení ministrině obrany k předsedkyní Evropské komise by bylo rozhodnutí fatálního důsledku které by naznačovalo, že Evropská unie se ubírá cestou militarizace a izolace domnívám že se, že k tomu není co doplnit eh, a chci eh, uvést, že byste v minulých dnech navštívila naši frakci, představila jste své plány, svou vizi a ukázalo se, že vaše vize je jiná než naše. My jako jediná frakce zde eh, v parlamentu odmítáme pokračování politiky úspor. A když někdo jako vy hovoří o budoucnosti Evropy, pak eh, po mém soudu musí konečně eh, přestat s touto falešnou neoliberální ideologií. Politika úspor nevedla k tomu, že eh, byly státní rozpočty sanovány. Právě naopak vedlo to k tomu, že například veřejné investice nemohou probíhat, že není možné investovat do zdravotnictví, do školství a také do boje proti klimatickým změnám a postihovat postižení nebo eh, oběťmi této politiky jsou občané v celé Evropské unii. A paní von der Leyen, eh, kdo chce bojovat proti klimatickým změnám, musí eh, jednat nyní a kdo chce zvládat strukturální změny v hospodářství, musí nyní investovat. A kdo chce zajistit sociální jistoty v Evropské unii, musí nyní skoncovat s touto falešnou politikou austerity. 130 milionů lidí, 130 eh, milionů lidí v Evropské unii, to jsou čísla Evropské komise, žijí v bídě nebo na hranici bídy. A tady očekávám od kandidátky předsedkyně Evropské komise více než eh, květnatá slova. Ehm, eh, očekávám, že řekne ano, pochopila jsem, potřebujeme sociální ofenzivu pro Evropskou unii. Mým cílem je, že za pět let žádný evropský občan či občanka jakéhokoliv věku, jakého okolí eh, regionu nebude postižena sociální tísní, ale bude moci žít v důstojnosti. Ale zapotřebí jsou k tomu ekonomické předpoklady, ale právě v tomto ohledu jste byla velmi skoupá na slovo. Eh, je nutno se postarat o daňovou spravedlnost. Já očekávám od kandidátky na tuto funkci eh, vůli a odvahu pustit se také do boje s radou, skoncovat s daňovým dumpingem, eh, zavřít daňové ráje a oázy, postarat se o daňovou spravedlnost a podobně. Děkuji. A další miliardy by měly nyní téct do přezbrojení či dalšího vyzbrojení Evropské unie, to jste naznačila, a to všechno jsou prostředky, které budou chybět ve zdravotnictví, školství, eh, výzkumu a tak dále. Eh, bude to tedy eh, téct do moderních zbraňových systémů a nikoli do ekologie. Mnozí dnes již sní například o vesmírné armádě. To je pro mě skutečně utopie Evropě. Cílem je jasná věc, je to zbrojení, militarizace zahraniční politiky Evropské unie a to my jako levice v Evropském parlamentu rozhodně odmítáme. My potřebujeme strategii na posílení diplomatických eh, konflikt, respektive na řešení konfliktu diplomatickou cestou a také na um, voláme po iniciativě um, konf- řešení konfliktu diplomatickou cestou a také se domnívám, že je e, skutečně symbolem selhání evropské politiky, že dnes a denně e, tonou e, lidé ve středomoří my jako eh, levice eh, budeme pečlivě sledovat, jakou politiku eh, se budete snažit uskutečňovat, co by předsedkyně. My se domníváme, že mírová, sociální, ekologická Evropská unie není kompatibilní s vaší vizí, kterou jste nám předestřela. Děkuji. Minutu 30, pan Faráš. Já nyní mluvím z mého místa zde vzadu, ale jak jsem mluvil i posledně, tak samozřejmě Evropská Evropské volby budou dopadnout tak, jak jsem předpokládal a vracím se do Evropského parlamentu, který byl ponížen. Evropská rada v podstatě udělala z parlamentu impotentní místo. Ovšem, nyní byste měli mít, nebo mohli mít skutečnou moc, pokud byste udělali ten jasný krok. Vidíme, že jde o určitou snahu, aby Evropská unie kontrolovala všechny aspekty našeho života. Vytvoření centralizovaného a nedemokratického systému podobného komunismu, který v podstatě z národních parlamentů eh, udělá zbytečné parlamenty, stát bude všechno kontrolovat, eh, národní parlamenty vlastně už nebudou mít žádnou důležitost. Z našeho pohledu mohu říct si, že v podstatě mě to svým způsobem potěšilo, protože Brexit je nyní populárnější ve Velké Británii. A jsem skutečně rád, díky bohu, že odcházíme. Pokud jde o aspekty obrany, ano, lidé by se na to měli zaměřit. Ona je fanatečka, tato paní, která chce vytvořit evropskou armádu. Všem není v tom sama. Jakmile to uděláme, tak na to přestane existovat nebo vlastně ztratí jakoukoliv relevantní roli v Evropě. Hm, no a francouzský prezident Emmanuel Macron v neděli ve svém automobilu právě se díval na svět takovým aktualizovaným pohledem téměř Napoleona. Nesmíme zapomínat na to, že za dalších pět let Evropská obraná unie bude skutečně dokončena. A pokud jde o obranu, ano, tak toto může být poté využito i pro útok. A vy v Evropském parlamentu nad tím nebudete mít žádnou kontrolu. Když budete hlasovat pro tuto ženu, tak to bude znamenat ránu demokracii, ránu vašim občanům. Pokud to dneska uděláte a zvolíte ji. Děkuji. Eh, ano, a nyní replika paní von der Leyen která zareaguje před, na předsedy politických skupin. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Musím upřímně říci, že když jsem právě naslouchala poslednímu řečníkovi, tak chci ještě jednou potvrdit, jak velice nám záleží na našich britských eh, přátelích, jak eh, intenzivně s nimi chceme eh, spolupracovat, ale na řeči jako ty vaše skutečně můžeme zapomenout, těch se skutečně můžeme rádi zříci. A to je právě to hezké na to, této Evropě. V této Evropě jsou země společně dobrovolně, protože je nikdo k tomu nenutil, protože my spolu víme, že jsme spolu silnější, že spolu můžeme hájit hodnoty, které jsou nám drahé a které nás spolu svedly dohromady. Že úkoly světa, které jsou eh, naší výzvou, jsou tak velké, že nikdo je nezvládá sám, ale že když budeme spolupracovat, tak vyvineme sílu, měkkou sílu, která je jedinečně evropská, protože spočívá na hodnotách naší Evropské unie a které nás, která nás posiluje a která které nám umožňují zvládat tuto budoucnost, kterou s velkou sílou tvoříme pro naše děti a velmi optimisticky ji tvoříme. A proto dovolte, abych se zaměřila na eh, některá témata. Eh, evropské sociální hospodářství. To je právě to krásné propojení silného hospodářství, ale my víme, že všichni spolu eh, v tomto silném hospodářství pracujeme a proto výsledkem tohoto silného hospodářství musí být něco, co vracíme lidem. To je sociální hospodářství, sociální tržní hospodářství a proto hovoříme o sociálním pilíři, které spolu Rada, parlament a komise eh, schválili. To znamená mm, silnější podpora, eh, že je správné na těchto tématech se vší ambicí, se vší cíle vědomostí pracovat. Silně větší síla není možná. Nebudeme nikdy dokonalí, ale úsilí o zlepšení, úsilí o to jednotlivá témata v sociálním pilíři eh, zlepšovat, zdokonalovat, to musí být náš cíl. Pokud jde o cíle udržitelnosti, které jsou také naším vodítkem, eh, tady zaznělo, pak eh, vlastně cíle udržitelnosti jsou v našem zájmu. My všichni jsme již pochopili, že hodiny odbíjejí, že čas je omezen, že naše planeta potřebuje pomoc, že eh, eh, to je vlastně eh, základ našeho života a že toto se odehrává a může odehrávat pouze v klimaticky příznivém a udržitelném rámci. A proto cíle udržitelnosti jsou v zájmu nás všech a musíme je naplňovat s maximální intenzitou pokud jde o ty dva kroky, tady jste ano, tak musí být učiněny paralelně. To, co jsem řekla, to implikuje. Ano, my musíme u nás doma um, prosazovat změny, ale dobře víme, že stejně tak souběžně s tím um, musíme usilovat o změny um, vlastně na území těch velkých hráčů. A tady Evropa musí převzít uh, vedoucí roli um, v, uh, v klimatické dohodě s Paříže už mm, došlo k propojení všech sil, takže opřeme se o to a mm, pokračujeme v tomto duchu v řešení této naléhavé, nejnaléhavější úlohy. Druhá naléhavá úloha je digitalizace. I tady potřebujeme sjednocené síly. I tady potřebujeme jednak síly, které musí tu digitalizaci eh, řešit rychle, podpořit hospodářství, eh, Eh, vnuknout mu další možnosti, ale také v duchu sociálního tržního hospodářství eh, řešit eticky. Eh, do toho patří umělá inteligence, kyberprostor, kyberbezpečnost, to znamená přístup obezřetnosti. A v rámci kyberbezpečnosti musíme být silnější jako Evropa. Víme, že tam tkví mnoho rizik, které e, můžeme zvládat pouze společně. Ať už rizika pro hospodářství nebo rizika pro společnost jako takovou. A i zde e, žádný stát sám není to, to zvládat. Pouze společně můžeme zajistit bezpečnost pro naši Evropu. E, bezpečnost, kterou si Evropa zaslouží. Lidé v rámci digitalizace, to je nejušlechtilejší úkol naší sociální tržní ekonomiky. To znamená, Eh, ochrana lidí, kteří pracují v této oblasti. Eh, a ti musí být chráněni eh, v rámci tedy pracovních podmínek a my se musíme snažit ty pracovní podmínky přenést do digitalizace, například téma click workru nebo cloud workru. Tady jde vlastně o úkoly, které musíme a chceme zvládat sami respektive spolu, pardon. Já jsem vám naslouchala s velkým zájmem, zájmem. pane Mojtne, pokud jde o vás, e, jsem skutečně ráda, že od vás nedostanu žádný hlas, protože to, co jste řekl vy, to je pravý opak toho, co já očekávám a oč usiluji. Eh, Zde je žádost o slovo podle jednacího řádu. Má slovo pan Centrot. Ano, já se chci vztáhnout eh, k článku 1 odstavec 7 zveřejnění finančních zájmů a článek 2 výzva parlamentu prověřit, zdali existuje střed zájmu a také mám návrh, jak by to mohlo vypadat. Toto je návrh asi takto. Děkuji to není připomínka jednacího řádu, prosím, to není. Takže budeme pokračovat. Pan Kaspary má slovo. Dvě minuty. Vážený pane předsedo, my jako Evropská strana lidová a němečtí křesťanští eh, demokraté eh, jsme vtáhli do voleb eh, s naším lídrem Manfredem Weberem, ale poté, co v Evropské radě někteří šéfové státu a vlád pošlapali vůli lidu a poté, co v Evropském parlamentu několik frakcí neměli odvahu špičkové kandidáty jmenovat, respektive zvolit, do funkce předsedy Evropské komise. Jsme rádi, že můžeme nyní podpořit paní von der Leyen a budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom nyní zvolili paní von der Leyen. Za druhé, v Evropské unii stojíme v obtížné situaci a máte před sebou obrovský eh, balík úkolů a eh, vždy v minulosti, když jsme stáli před těžkými úkoly, tak jsme v Evropském parlamentu byli sto napříč frakcemi eh, se eh, shodnout. Nyní Tedy byli jsme schopni eh, uzavírat kompromisy s proevropskými eh, sílami a rozvíjet Evropu dále. A proto moje prozba Eh, více než polovina evropských občanů se zúčastnilo voleb. Prosím, eh, berte Evropský parlament vždy jako partnera, když půjde o další eh, rozvíjení Evropské unie. My pro evropské síly jsme byli vždy na špici rozvoje Evropské unie. Prosím, abyste to viděla takto i dále, i když zde je mnoho Eh, proti evropských sil. A pane Mojtne, my jsme, se, my jsme naslouchali eh, vaši pohaně a vašim invektivám eh, vůči paní von der Leyen. A poté, co jste tak bídně selhal včera na úrovni spolkového sněmu, tak vás prosíme, abyste ventiloval svou frustraci někde jinde a ne v Evropském parlamentu. Děkuji. Pan Gualtieri, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Paní von der Leyen, vaše jmenování je výsledek, výsledkem eh, takového zablokování, ke kterém došlo na Evropské radě, která nebyla schopná nalézt většinu, která byla nezbytná pro špicen kandidáta. A je to možnost podle pravidel, ano. Ale politicky a institucionálně řečeno jde o uh, ránu, kterou je třeba vyléčit, ale eh, tak, abychom nenarušili proces budování skutečné demokracie. A proto je nezbytné, aby naše frakce a další frakce spolu s vámi zahájili politické eh, programové vyjednávání, které eh, podváže naši podporu. Mm, jde o významnou novinku, která může posílit vztah mezi občany a Evropou a která bude vzata e, vážně všemi, radou i například, e, protože jinak bude poškozena neuvěřitelně důvěra. Takže podl, byste Ehm, přednesla krásný projev. Vy jste pozitivně reagovala na většinu našich požadavků, ambiciozní mm, ekologické cíle, udržitelnost, eh, i vyžadujete větší veřejné investice, více veřejných investic, eh, takže správné využití flexibility, abychom mohli podporovat růst, evropský režim eh, fondu pro nezaměstnanost, minimální mzda, boj proti chudobě dětí, zdanění podniků, právní stát, humanitární koridory, nový pakt pro migraci, azyl podle principu solidarity a pokud je o instituce, právě, mm, právo, aby parlament mohl iniciovat legislativu, posílení eh, systému špicen kandidátů a podobně. My si ceníme těchto závazků a budeme odhodlaně bojovat za jejich realizaci. Ve vašem dopise a v této rozpravě e, jasně z toho vyplývá, což je pozitivní, že političtí partneři z nové komise jsou a budou pro evropské síly. A my nebudeme akceptovat, e, aby toto bylo spochybňováno. Mě, podle mě je jasné, což je dobré pro Evropu, že národní národnostní suverénní síly byly irrelevantní pro vás. Paní von der Leyen, naše frakce bude vaším pečlivým, ale i náročným eh, mm, partnerem a my se nespokojíme se slovy. Pokud po slovech nebudou činy, tak již naši podporu mít nebudete. Pokud naopak E, závazky, které jsme e, požadovali, budou skonkretizovány, tak můžete počítat s naší lojalitou i bdělostí a s tím, že budeme bojovat za lepší, spravedlivější a jednotnější Evropu. Děkuji. Minutu, pan Sežurny. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážená paní von der Leyen. Já mám pouze jednu minutku za francouzskou delegaci, za naši skupinu bych vám rád popřál to, abyste dneska večer měla velkou většinu, pro evropskou většinu, která vás bude podporovat. Ano, byli zde nacionalisté na jedné straně, které věřili, že budou mít většinu v našem parlamentu a najednou vidíme, že tomu tak není, že zde máme proevropskou většinu, která samozřejmě bude podporovat návrhy, o kterých jste hovořila a vidíme zde lidé tohoto charakteru všude u nás v našem Evropském parlamentu. Jsou to především teda ta klimatická banka, o které jste hovořila, o klimatické neutralitě, o stáňování v tomto hledu a minimálním mzdy. Toto jsou věci, které nás velice zaujaly ve vašem projevu. Je to důležité pro mnoho politických skupin v našem Evropském parlamentu, včetně těch, které v podstatě vlastně jsou pro evropského charakteru. Musíme samozřejmě v oblasti obchodních dohod jít ještě dál, dále jsou, je zde pařížská dohoda, musíme to určitým způsobem eh, podmínit, pokud jde i o obchodní dohody. No a potom ještě věc, ano, máme zde pro evropskou většinu v Evropském parlamentu, ale zároveň chci říci, že potřebujeme, aby tyto projekty podporovaly pro Evropané a vidíme, že klimatické věci jsou čím dál tím naléhavější. Znamená to, že skutečně je to něco, co musíme řešit okamžitě. Evropské problémy, celoevropské eh, problémy. A samozřejmě, že musíme reagovat na současné E, problémy současnosti. Poprvé zde slyšíme mm, tyto obrovské závazky environmentálního charakteru. Já doufám skutečně, že zde máme většinu pro evropského charakteru, volám k odpovědnosti a samozřejmě, že doufám, že se všichni spojíme v tomto našem úsilí a že se to projeví i na dnešní volbě. Děkuji. Děkujeme. Pan Gigol má slovo. Paní ministrině von der Leyen, vy jste nám nabídla takzvaný zelený díl, zelenou dohodu, ale v tomto eh, dílu eh, je sice zelený nadpis, ale málo zeleného obsahu. Náš svět stojí před dvěma eh, ekologickými krizemi, klimatickou krizi a umíráním druhů. Pokud je o klimatickou krizi, tam jsme jasně řekli, že do roku 2030 musíme zajistit minus 55 Vy jste dnes neřekla jasně, že si osvojujete tento cíl jednoznačně skutečně, ale to je měřítko, které mladí lidé v ulicích Evropy prosazují a očekávají a také vědci. My potřebujeme jednoznačný příslip. Minus 55 skleníkových plynů do roku 2030. A to druhé je umírání druhů. Vy jste relevantní část svého života eh, žila v Hanoveru. Já jsem tam počítal například eh, motýle a mnoze, mnohé tam už nejsou. Vy jste se nevyjádřila ke krizi eh, biodiverzity. Eh, my jednoznačně potřebujeme novou evropskou zemědělskou eh, politiku, která skoncuje s umíráním druhů a bude zajišťovat také ochranu zemědělců a nový typ zemědělství. Mm, zavažte se prosím k prosazování nového typu zemědělství. A nakonec ještě jedno. Na vnějších hranicích Evropy Evropy nestačí eh, naříkat nad umíráním ve Středomoří. Otázka na vás zní, jste připravena eh, zavést misi, eh, evropskou misi záchrany tonoucích na moři. Váš projev byl dobrý, vaše obsahy ale nebyly dost dobře. Děkuji. Děkuji, prosím, respektujte čas, protože máme tolik řečníků ještě. Pan Canny, dvě a půl minuty. Děkuji, pane předsedo, paní ministrině van der Leyen. Ve vašem projevu jsme slyšeli věci, které nás nepřekvapují. Eh, my jsme to již slyšeli zde v parlamentu předtím, mnohé podoby s různými projevy, pardon, s různými eh, sliby, které pak se nesplní. Víme to eh, zde že je třeba v podstatě vyvažovat eh, dva zájmy, které se liší. Pravice, která chce Evropu, která bude kontrolovat imigraci více, která chce eh, se chovat pragmaticky, realisticky ke klimatu, která bude podporovat průmysl, růst, ekonomiku a potom levice na druhé straně, která k tomu přistupuje ideologicky, chce přijímat kohokoliv a mm, e, e, mm, i má svůj přístup ke klimatu. To bude problém Eh, vašeho mandátu. To znamená, po, vaše politika musí rozhodnout, zda-li podlehne eh, vydírání levice, to je ten váš dopis vlastně, který jste poslala liberálům socialistům, a nebo zdáli budete chtít mít pragmatický přístup, který bude chtít skutečně, aby Evropa se dostala z toho bahna. A krize která byla způsobena těmi špatnými politikami. Je to krize vleklá. Vy jste hovořila o přijímání, o zachraňování životu na moři. No to zní krásně sice, ale moc ve vašem projevu jste nezdůrazňovala ty miliony Evropanů, kteří trpí každý den kvůli špatným politikám přijímaným touto většinou zde. A nehovořila jste o katastrofě v Řecku například, země, kterou zničily tyto politiky, které jim Evropa vnutila. A vlastně vypadá to, že ani nemáte vůli, ani nemáte většinu, která by byla připravena provést radikální změnu, kterou evropští občané chtějí. V podstatě proto i hlasovali, hlasovali, ano, radikalizovali se. A vy zde tedy eh, předem chcete a priori vylučovat myšlenky, které vám nebudou konvenovat. To nepomůže nikomu, ani vládám, ani parlamentu, eh, který Eh, mm, hovoří, že v příštích pěti letech chce zvýšit svoji úlohu. A mm, zde ta změna je přece nutná a my si myslíme, že vůbec nebude pro vás snadné mít většinu, eh, která vás bude podporovat. Ještě jednou říkám, opakuji, že mm, zde, zde nikdo eh, v této části sálu nenabídl eh, podporu, ale eh, je třeba, abyste věděli, že tento parlament přece nemůže úplně přejít na stranu levice, ne. A proto je třeba nastolit rovnováhu. O to vám musí jít minutu, pan Cíle. Děkuji za slovo. Politika v Evropském parlamentu znamená, že občas potřebujete většinu, ale zároveň je důležité podívat se, jaké jsou vaše sliby a jaké splníte. Tak jako vedoucí velké restaurace. Vy jste samozřejmě odpovědna za výsledek toho, jak bude vaše jídlo chutnat, jak budou zákazníci spokojeni. A po pěti letech potom samozřejmě se musíte vědět, že lidi v Rize nebo někde v Portugalsku musí říci, že ty výsledky vaší práce byly dobré. Minulý týden jste navštívila naši, praco- naši skupinu politickou a mluvila jste o subsidiaritě. Vy jste Dneska se o tom rovněž zmínila ve vašem projevu nadnárodní kandidátky podle mě to není něco, co by vyřešilo problémy v Evropě. Dále jsou to eh, samozřejmě záležitosti menšin, proporcionalita a tak dále. Já mohu ale bohužel říci, že ten váš dnešní projev ve srovnání s tím, co jste nám řekla minulý týden, je méně uspokojivý. Děkujeme. Pan Ferreira má slovo na jednu minutu. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážená paní von der Leyen. Víme, že v Evropě jsou obrovské rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, nerovnosti, deficity na jedné straně, přebytky na druhé straně prekérní zaměstnání, nedostatečné pracovní podmínky, nerovnost mezi muži a ženami, konsenzus velkého kapitálu, obětování sociálních, environmentálních práv pouze v zájmu zisku velkých nadnárodních společností, privatizace, monetarismus, války a tak dále. Ovšem Evropa přece musí bránit sociální podmínky, environmentální eh, záležitosti, solidaritu, mírové řešení problémů. My prostě potřebujeme něco jiného než koncenzus minulých desetiletí. A právě proto nesmíme postupovat tímto způsobem minulosti. Ty stávající podmínky jsou jiné a my musíme využít jiné prostředky. Děkujeme, pan Sonebon, půl minuty. Děkuji. Milá paní von der Leyen, srdečně vítejte. Těší mě, že od této chvíli už nejsem nejneserióznější zástupce evropské demokracie personální návrh rady má co do sebe Josef Borel, španělský typ, který musel e, odstoupit jako předseda Evropského spolku vysokých škol. Musel odstoupit, protože se e, zapomněl zmínit e, o svém příjmu ve výši 3000 eur. Chris je navržen na post pověřence pro zahraničí zahraniční věci, dále paní Lagardová, která eh, je také eh, naštěná ze spronevěry, nikdy ještě nevedla eh, banku, pan Michel, který nebyl to sestavit v Belgii vládu, by měl být předsedou rady a vy, paní von der Leyen, zcela neznalá ministrině, která má máte sklon k předraženým eh, eh, poradcům a eh, podobným smlouvám. Vy jste navržena na předsedkyní Evropské rady. Takže mm, takovéto nominace jsou před námi. My bychom neměli přenechat Evropu lajkům.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 maďarská delegace eh, zastává eh, následující názor, který eh, bych vám chtěl předložit v bodech. Za prvé, předseda Evropské komise postupuje správně tehdy, když dělá vše proto, aby zabránil ilegální migraci protože ta eh, ohrožuje bezpečnost eh, evropských občanů, jejich mír, tradiční životní styl. Od eh, nové předsedkyně Evropské komise očekáváme, že schválí úsilí některých zemí na ochranu vnějších hranic. Za druhé, kapitola 4 smlouvy o EU eh, hovoří. Eh, národní identita je respektována, protože je neoddělitelná od ústavního řádu jednotlivých států. V posledních eh, letech pravolevá část Evropského parlamentu také ve smyslu článku 7 chtěla tato práva zneplatnit. My očekáváme od nové předsedkyně, eh, že jako vůdkyně komise učiní vše proto, aby národní identita a identitu a ústavně právní svrchovanost členských států ehm, ochrání. Za třetí, pokud jde o národní rozvoj a subvence eh, v zemědělské oblasti, tak toto nejsou žádné dary zemím a tam žijícím občanům, ale jde o zásadní cíl Evropské unie. Jde o regionální ekonomickou konvergenci a proto jsou investice do těchto zemích nutné. Od nové předsedkyně tedy očekáváme, že nový rozpočet nebo rámec, rozpočtový rámec nebude trestat ty země, které jsou v této chvíli chudší a budou muset provádět silnější konvergenci. Jsou to především země eh, středovýchodní Evropy, takzvané země V4. Děkuji. Paní Dali. Děkuji za slovo. Následujících pět let bude potřebovat vůdcovství. To znamená, že zde nemůže být business as usual jako výchozí bod. Potřebujeme Evropskou komisi, která bude ambiciozní, progresivní a která nebude odolávat změnám. Je pozitivní, že chcete, aby Evropa byla do roku 2050 klimaticky neutrální a že z toho chcete udělat v průběhu prvních sta dnů legislativu. Ovšem pokud je o cíle 2030, nesmíte zapomínat na to, že Evropský parlament žádal o to, aby zde bylo snížení o 55%, protože to je v souladu s dlouhodobou strategií a zároveň s pařížskými cíly. Hovoříte o rozšíření ETS systému letectví, námořní doprava musí přispívat, ovšem ETS nemůže být nikdy obecně rozšířen na všechny oblasti dopravy, protože tyto standardy v oblasti CO2 snížení vyžadují jasné závazky. To znamená, že z nich nebudeme ustupovat, z těch závazků, na kterých jsme se domluvili. Potřebujeme více úsilí v oblasti environmentální záležitosti, dále z toho biodiverzitní strategie, které se musí zlepšit a dále vaše stanoviska k environmentálním strategiím, netoxickým strategiím. Zároveň potřebujeme nové industriální politiky, odvětví 4.0 se musí zaměřit nejenom na digitalizaci a automobilový průmysl, ale musí zahrnovat i ekologické aspekty, protože ekologické politiky musí vzít v potaz i naše stávající pracující, budoucí pracovníky, naše studenty a všechny ostatní sociální vrstvy. Když hovoříte o migraci, hovoříte o novém začátku. Já jsem europoslankyní, která mm, má největší zátěž v této oblasti, Malta. Proto by to měla být priorita a solidarita by neměla být pouze nějakým teoretickým slovem, ale naopak dublinské nařízení musí být prosazováno a stát se legislativou, tak aby nejenom pouze několik zemí na svých bedrech neslo tuto odpovědnost, tak jak to vidíme v současné době. Ano, musíme zde opravdu aktivně měnit tuto situaci, aby naše projekty byly orientované do budoucnosti a toto je právě politika, kterou bude moje skupina prosazovat a podporovat. Děkuji. Na jednu minutu paní Bauden. Děkuji za slovo. Společně s mnoha kolegami z skupiny Renew Europe já jsem uvažovala o tom, zda vás podpoře, paní van der Leyen, protože systém, který vás eh, navrhl, je nedostatečný. Ovšem, já zde zastupuji miliony britských občanů, kteří věří v Evropu, chtějí, abychom zůstali v Evropě, abychom byli šílení, kdybychom nevyužili této příležitosti. Evropa potřebuje akci a ne nějakou nerozhodnost. Paní von der Leyen, velice jasně vám ale chci říci, že můj hlas nebude zadarmo. Pokud vás podpořím, tak toto je cena, kterou zaplatím, ale zároveň žádám, aby vy jste nás podpořila, abyste přišla s skutečnými kroky a ne pouze nějakými prázdnými slovy, pokud jde o klimatické záležitosti, pokud jde o reformu Dublinské dohody. Paní von der Leyen, ta cena, kterou já zaplatím, znamená, že vy musíte využít naopak vašeho úsilí ve všech oblastech, tak aby došlo k dlouhému prodloužení eh, celého celé oblasti a problematiky Brexitu, aby jsme mohli zůstat součástí evropské rodiny. Děkuji, pan Eckhout má slovo na jednu minutu. Děkuji za slovo. Paní ministrině von der Leyen, děkuji za váš projev. Ve srovnání s minulým týdnem je to veliký pokrok. Ovšem ptám se, pro koho teda budeme hlasovat? Za co? Pro co budeme hlasovat? Je zde tolik změn a tolik nejasností. Klimatické změny. Vy tak nějak hovoříte o minus 50%, minus 55%. Ovšem, co skutečně dáme na stůl my v Evropě, když pařížská dohoda um, začne v roce 2020 platit? To je nejasné. Dále jsou to programy v oblasti diverzity, o kterých jste se zmínila, ovšem nic ohledně zemědělství. Co uděláte eh, s ohledem na stávající reformu zemědělské politiky. Dále je to rozšíření ETS na odvětví dopravy. Co to znamená? Ano, my zde samozřejmě potřebujeme platit za uhlík, tak aby mm, samozřejmě jsme zaplatili za mm, ne, ne, neekologická auta, protože například v německé, to, to je téměř jako kdyby zde slyšel zástupce automobilového průmyslu. A pokud jde o článek 7.4 o právní stát, podpoříte prosazování tohoto článku s ohledem na to, co se děje v Maďarsku. Děkujeme. Pán Bej má slovo, jedna minuta. Paní van der Leyen před pěti lety zde v parlamentu eh, Jean-Claude Juncker, váš eh, předchůdce, řekl, eh, že to je komise poslední šance. Takže vy mm, Eh, možná budete eh, předsedkyní komise, která bude likvidovat. Eh, takže Eh, která, protože bude to znamenat konec a bude to znamenat začátek nové spolupráce v Evropě a zde eh, je to i kvůli takovým obskurním procesům jmenování nominací a vy eh, jste tady se prezentujete jako mm, kandidátka, protože jste se takto dohodli s různými frakcemi a vy chcete jít ale dále v tom federalismu, který je vlastně vnucený a mm, chce zrušit, chcete zrušit jednomyslnost například, chcete i e, být laxní k migraci a k multikulturalismu, což může ohrozit bezpečnost našich zemí a mm, určitě za to dostanete hlasy e, levice a liberálu a z těchto důvodů nedostanete ale hlasy naše. Mr. Lundgren, one minute. Minutu, pan Lundgren. Paní van der Leyen, vy věříte eh, v evropské státy, eh, spojené evropské státy, no, podle vaší vize eh, by měly evropské státy přijít o velkou suverenitu a My chceme, aby členské státy eh, spolupracovaly. Mm, to je zásadní. A mm, zde nech, mm, če, eh, voliči nechtějí eh, nějakou větší centralizaci. Každý členský stát samozřejmě by měl mít možnost přece bránit své vlastní zájmy. A je třeba, aby vy jste místo vlastních ambicí naslouchala lidem. A z toho projevu, co jste přednesla, tak mě jasné, že vy na tuto práci byste nestačila. A já doufám, že to bude názor i zbytku parlamentu. Děkuji, paní Matias, minuta. Van der Leyen. Paní van der Leyen, vy počítáte s podporou i třeba snad externí, extrémní pravice po těch všech dopisech, které jste rozesílala a vy jste řekla, že nám budete naslouchat, no a já se vás ptám pro lepší soudržnost země, které mají příliš velký deficit, tak jak k tomu přistoupíte? Budete, vaše rozhodnutí bude investovat do planety anebo do militarizace, abyste sloužili zbrojařskému průmyslu. Takže komu budete sloužit? Budete bojovat za veřejné služby nebo za jiné věci? Budete bránit práva pracujících? A nebo budete uh, Eh, eh, ničit pracovní místa. Co budete bránit? Buď budete bránit politiku přijímání nebo politiku větší ochrany hranic. Na které straně stojíte? Je třeba, abychom měli jasno na těchto příštích pět let, nejenom nějaké sliby, které navíc jsou často v rozporu, protože Evropa nemůže pět let ještě to všechno vydržet a žít jenom s iluzí. Děkuji paní Begin, děkuji paní předsedkyně. Paní designovaná předsedkyně jako žena a matka tří dětí, tak já jsem ráda, že tady vlastně poprvé vidím ženu eh, designovanou na tento post. To je pozitivní novinka určitě, ale já si přeji, aby ta změna neskončila tady. Eh, protože vlády, které vás podpořily, tak určitě ve vás vidí validní předsedkyni, ale především chtěli říci ne eh, eh, tomu eh, mm, předem dohodnutému balíčku nominací. A zde pokud chceme žít společně v Evropě, tak musíme i rozhodovat, všichni rozhodovat společně, paní van der Leyen. Eh, po našem setkání. Vy jste i zmínila zásadní body našeho programu, minimální mzda, například nový pakt o imigrace, ambiciozní reformy pro klima a ga- chcete garantovat i tu legislativní iniciativu, kterou dostane parlament. Hnutí pěti hvězd hodlá vás podpořit, ale každý den v příštích pěti letech budete muset uh, ukazovat, eh, dokazovat, že jste hodna naší důvěry a mm, my budeme i tvrdě proti vám vystupovat, pokud nebudete respektovat eh, přísliby, budeme bránit italské občany i Evropany, jako jsme to dělali do posud. Proto, aby bylo možné řídit Evropu, tak nestačí být Němec, Francouz, Ital nebo Španěl. Je třeba vzít si to nejlepší z každého z nás a ukázat světu, že Evropská unie je více než suma států. Paní van der Leyen, pokud změna, kterou si zaslouží, je to, je to změna, kterou si zaslouží evropští občané, takže je nesklamte. Děkuji, pan González Pons, dvě minuty. Všichni vědí, že to nebyla vhodná forma, jakou rada přistoupila k parlamentu, i forma, jak vás jmenovali jmenovali, nominovali, ale víme, že to je nejhorší okamžik pro institucionální krizi, to všichni dobře víme, že parlament nemůže dát zapravdu proti, Evropa, Evro, proti evropským sílám a že i je třeba, aby eh, rada, eh, eh, rada na sebe vzala odpovědnost. Sice rada se zmílila, ale parlament se zmílit nemůže. Zde my jsme na hranici obchodní války. My nemůžeme být Evropa, která by byla bez zubá, tedy bez exekutivy. Je třeba, ale aby vy jste vykazovala respekt vůči parlamentu. Vy jste ale ukázala, že jste schopna dialogu a na tom přece stojí Evropa vy věříte v Evropu, která nebude dělat rozdíl mezi východem, západem, severem, jihem a nechcete nikoho nechat pozadu. Ano, vy jste ze strany, která vyhrála volby a vaše kandidatura eh, reaguje na, vo, na vůli evropských voličů, protože my spolu s vámi i sdílíme vaše přesvědčení v, a víru v právní stát a v instituce a proto s vámi počítáte, počítáme, že budete i bránit jednotu Španělská právní stát ve Španělsku. I bezpochybné a exemplární jsou vaše představy o změnách klimatu. Vy představujete pro, Evropsta, pro evropanství, to znamená hlasovat proti vám, to znamená být na straně proti evropských sil, proti evropských sil, paní van der Leyen. Všichni ti, kteří věří v rovnost mezi muži a ženami, takže dnes, dnes, konkrétně dnes, dnes my nemůžeme minout tuto příležitost, takže eh, počítejte s mým hlasem. Mr. Děkujeme, pan Moráš, dvě minuty. Paní ministrině von der Leyen, je zde důvod, proč jste zmínila velice rychle dvě kritické záležitosti, kritické pro mou skupinu. Eh, to jsou hlavní priority, to znamená dublinský proces a zároveň komplexní systém eh, v oblasti právního státu. Toto cituji z vašeho dopisu. Toto nejsou všechny důležité záležitosti. Samozřejmě hovoříte o sociálním pilíři, klimatický změn a tak dále. Tyto dvě věci, na nich skutečně záleží. Ty jsou klíčové, my to všichni víme. A Řekla jste ta správná slova, ty správné nadpisy, které chceme slyšet, ty kapitoly, které chceme slyšet. Ovšem, mnoho kolegů a kolegyní se o tom zmínilo. My potřebujeme konkrétní kroky za těmito slovy. Dublinský proces, pakt pro migraci my oba dva víme, že to vyžaduje kvalifikovanou většinu ze strany členských států na radě a víme, že zatím se tam nehovoří vůbec o migraci, protože vidíme, že lidé umírají ve středu moře. A vy byste právě mohla o QMB, o tomto systému v oblasti zahraniční záležitosti hovořit. Ovšem v této oblasti se o tom nezměl kriminalizace nevládních organizací, humanitární koridory. Toto jsou věci, které chceme slyšet a podpora právního státu Potřebujeme rovněž detaily. MMF, sankce, Maďarsko, Polsko. Prosím, aby došlo k jmenování těchto zemí, protože to je základ. To musíme udělat, když nechceme, aby se Evropa rozpadla. Já jsem britským poslancem, mnoho lidí tweetuje, hovoří o tom, že chcete rozšířit to období eh, za každou cenu, ale vy jste to nezmínila ve vašem dopise. Vy jste to řekla velice důstojně. Pokud Velká Británie bude požadovat prodloužení tohoto období, musí k tomu být dobré důvody. Pokud jde o Brexit, myslím, že jste velice pragmatickým způsobem k tomu přistoupili se důstojným způsobem. Takové partnerství potřebujeme a ne nějaké fantazie ohledně Brexitu, tak jak to slyšíme z úst jiných um, poslanců Evropského parlamentu. Čili pragmatický přístup, to je ta správná cesta vpřed. Děkujeme. Pan Garikáno, jedna minuta. Thank you, Mr. President. Uh, Děkuji za slovo, paní předsedající. Paní von der Leyen, děkuji za úžasný projev, skvělou práci v posledních dvou týdnech z naší frakce Renew Europe ohledně našich priorit, jejich zahrnutí do vašeho programu. Zelením a panu Eckhoutovi chci říct, ano, v posledních dvou týdnech došlo ke změně, musíme si ji uvědomit a musíme to uznat. Myslím si, že všichni jsme si vědomi toho, že Evropa čelí výzvám, výzvy, které přichází z těch stran, které chtějí populisté, nacionalisté, aby Evropa selhala. Vidí tu to frustraci na straně našich občanů a v podstatě chtějí vyplnit tato prázdná místa a chtějí opětovně, aby se naše země, aby došlo k rozkolu a tím pádem se nám bude dařit lépe? Ne. Paní van der Leyen ví, že toto je špatný přístup, pochopila to a v posledních dvou týdnech prokázala, že s námi je schopná pracovat na lepší Evropě, Evropa, která bude reagovat na, kons- na konsenzuální dohody v oblasti demokratizace, klimatických změn, digitalizace, environmentální záležitosti, abychom reagovali na všechny frustrace našich občanů, tak abychom vyřešili tu krizi, ve které se Evropa nachází. A toto je důvod, proč my všichni musíme udělat ten správný krok a říct si, dobře, možná ne, všechno v tom balíčku je, ovšem musíme se sjednotit a říct si ne populismu a nacionalismu a naopak ano, lepší Evropě a toto nám paní von der Leyen nabízí. Děkuji vám. Pan Žado má slovo, jedna minuta. Vážená paní kandidátko, vy jste hovořila o tom, že budete podporovat dohodu mezi EU a Mercosurem. Jaká hodnota v oblasti těchto angažovaností v oblasti klimatu to je? Protože vy zde vlastně podporujete prezidenta Bolsenára touto dohodou, který masakruje amazonský prales mm, ve jménu velkého kapitálu. Pokud jde o práva žen, my víme, že Bolsonaro útočí na ženy každý den, útočí na homosexuály každý den, útočí na svobody, ehm, nechrání děti. Toto není to, co my chceme. Dohoda s Mercosurem, to znamená mondializaci obrovského charakteru, to znamená nerovnosti, to znamená, že na severu i na jihu um, dojde k vymícení zemědělců, drobných zemědělců. Pokud chcete evropský projekt, pokud nechcete prodat Evropu nadnárodním společnostem, pokud nechcete Evropu dát extrémní pravici, pokud ji chcete dát našim občanům, tak musíte odsoudit dohodu s Mercosurem a poslat i dokument celé Evropské komisi, pokud jde o společnou zemědělskou politiku. A pouze tak dostojíte vašim slovům. Děkuji vám. Pan Madison má slovo. Na jednu minutu děkuji. Děkuji za slovo, paní von der Leyen. Já mám pouze jednu minutku, takže pouze několik slov. Je zde mnoho emocí, jak vidíte, v našem parlamentu. Samozřejmě něco se líbí nám, něco se líbí druhé straně. To je součást demokracie, to je v pořádku. Já jsem se sešel s panem Timmermansem a vím, že tam byl problém, pokud jde o, na úrovni rady, pokud jde teda o pana Timmermansa a post šéfa Evropské komise. Vím, že tam byly určité problémy ohledně o politických názorů. Všem, když jsem poslouchal vás, pokud jde o klimatické záležitosti, demokratické záležitosti, tak nevidím veliký rozdíl mezi vámi a panem Timmermansem. Jsou to pragmatické politiky, já to rozumím všem, tak to, to je fakt. Mám pouze 10 vteřin už k dispozici a proto bych rád řekl, že všechny české země v šengenské zóně se dohodly na tom, že naše vnější hranice musíme chránit, tak jak to dělá eh, Maďarsko prostřednictvím jedné miliardy eur, jak to dělá Itálie. A musíme zamezit nelegálnímu obchodování s lidmi, pašeráctví, protože lidé někteří pouze Eh, dávají peníze do kapes těmto pašerákům a někteří potom chtějí, aby se nám hranice otevřely. To skutečně není správná cesta vpřed. Já vám přeji hodně štěstí, ale doufám, že budeme mít kromě vás i jiné kandidáty. Děkuji. Pan Epping, jedna minuta. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. První závěr, který vyvozuji z toho všeho, je, že systém